kolega poslanec, který se účastní reflexní skupiny o vlastních zdrojích, pan Lamasur, pan Verhofstadt a pan Kalsin budou pozváni před náš, do našeho výboru pro rozpočet, aby se vyjádřili, abychom mohli znát, k čemu se dopracovala tato reflexní skupina ohledně vlastních zdrojů. My víme až do jaké míry je pro poslaneckou sněmovnu nedobré, když nemáme možnosti Eh, když nemáme možnosti rozhovor do, když nemáme možnosti rozhovor o zdrojích, čili o daně, která by financovaly zdroje, protože to všechno vlastně záleží na dobré vůli členských států, kde by došlo ke koncensu týkající se závazku a když je třeba přejít do placení, tak víme, že tady je velké váhání. Takže pan Monty, eh, pan poslanec přijde, by mohl přijít buď 19. ledna a nebo 5. února. A nyní, protože Víte, že tři strany jednání dospělo k dohodě týkající se opravného rozpočtu pro rok 2014 a týkající se návrhu rozpočtu pro rok 2015. Rád bych upřesnil, že doba pro pozměňování, lhuta pro pozměňování předkládání prozněvacích návrhů byly stanoveny do zítřka 12 hodin. A ke zprávě že se jedná o rozpočtová ustanovení, tedy o částky týkající se závazku a pladeb. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla stanovena na zítřek do 18 hodin eh, s výhradou potvrzení příslušných autorit na příslušné autority plenárního zasedání. Nemáte-li pozměňovací návrhy, No, tak nemáme problém. Jestliže budeme zahnutě pozměňovací návrhy, tak já nebudu moci jít na oběd ani naše služby, protože by bylo nesmírně důležité nakládat s těmi důsledky, pakliže byste předložili pozměňovací návrhy. Dnes ráno jsme jmenovali zpravodoje pro evropský semestr a ale zpravodajem bude váš předseda. Pohlížím na to jako na obrovské privilegium a děkuji vám, že jste nenominovali jiného kandidáta. Ale ani se s tím nepočítalo. Co se týče e, rozpočtových postupů na rok 2016, navrhli jsme jako zpravodaje pro ostatní sekce pana Žera Radepré. Výbor pro rozpočet připraví stanovisko k tématu Green Growth Opportunities od SMS. Každý si uvědomuje potenciálu, který reprezentuje energetický přechod směrem k zelené ekonomii zpravodaj bude nominován v nejbližší době, takže vás vyzývám, abyste eventuálně předložili vaše nominatory, pakliže, nominace pakliže byste měli zájem. Evropský parlament by se měl účastnit Evropského poslaneckého týdne v souvislosti se článkem 13 smlouv o fiskálním paktu. Musíme vyjádřit naše přání, která by měla být při této příležitosti projednávána. A dnes ráno jsme dospěli k názoru, že protože tady bude reprezentace, také přítomnost národních parlamentů, členských států eurozóny, bude to dobrá příležitost pro témata nezaplacených faktur. Takže bychom tady mohli senzibilizovat národní parlamenty, neboť dluhy Evropské unie jsou dluhy evropských států. Co se týče studií, ratifikovali, potvrdili jsme návrhy našeho kolegy z výboru pro kontrolu rozpočtu o, o postupech využití vlastních zdrojů a o složení skupiny expertů. A to jsou tedy studie, které bychom chtěli provozovat společně s našimi kolegy z Výboru pro rozpočtovou kontrolu. A na závěr, co se týče veřejných slyšení expertů porádaných společně s Výborem pro bezpečnost a obranu, Mm, bude, požádáme o autorizaci. Myslím si, že, to bude, že by bylo zajímavé při této příležitosti hovořit o eventuálním spojení vnější služby aby členské státy nalézaly společnou zahraniční politiku, protože eh, eh, každý členský stát tady má reprezentaci a velvyslanectví plus zastoupení pro komisi, čili 28. A musíme uvažovat o úsporách, které by mohly eh, ušetřit rozpočty členských států na, při jejich zastupování na evropské úrovni budeme očekávat sdělení expertů eh, v eh, tomto tématu. A děkuji vám za eventuální návrhy, které nám zašlete. Toliko tedy sdělení předsedy. Na začátku naší schůze. A teď se budeme zaobírat završením našich diskusích neúspěch, ale zároveň dosažení dohodu v tří, dohody v třístranných jednáních, k čemuž došlo v pondělí večer. Děkuji všem, kteří se účastnili, nejprve samozřejmě všem členům výboru, protože pakliže jsme mohli zajít co nejdále, bylo to proto, že mezi námi panovala jednota. A moc vám za to děkuji. Zároveň děkuji našemu zpravodaji naším zpravodajům, kteří byli neustále přítomní, kteří se účastnili úpravy našich společných stanovisek a mm, skutečně pracovali výborně. I když přece jenom tady existovala určitá frustrace, kterou jsme zažívali a kterou zažívali naši zpravodajové. Takže když jste si kolegové vybrali eh, výbor pro rozpočet, eh, bylo to nesmírně významné rozhodnutí, protože jste se zavázali cestou, eh, která je posetá frustrací, rezignací, ústupky, ale jste součástí političek a politiků, kteří se snaží postavit se opravdovým výzvám, které nám přináší skutečnost a jistě dosáhnete pocty. Výsledek naší dosavadní zkušenosti je, že se nám podařilo zlepšit úroveň pladeb Citačí 4 miliardy 800 milionů a očekáváme 7 miliard eh, v roce 2014 a 2015, protože jsme na konci roku 2014 a to, co nebude zaplaceno v roce 2014, možná 2015. Takže očekáváme, že se se 7 miliard zaplatíme 4 miliardy 8. Co se jedná, co se týče závazku, tady já se obracím na našeho zpravodaje, který v této oblasti vykonal skutečně mimořádně vynikající práci, ale chápu, že byl velice zklamán, ale my také. Ale alespoň tato práce přinese své plody v nastávajících měsících. Víme, že se 4,8 miliard nebude možno stabilizovat eh, částku ve faktorách, které třeba zaplatit. A my jsme museli trvat na tom, aby tady došlo k očištění toho procesu přístupu k dluhům, jak eh, nakládat z dluhy. Eh, a to lze považovat za možnou podpornou částku, když se stájí členské státy splatí své dluhy, mohlo by se toto použít pro splácení pladeb. A komise nám eh, oznámí sumu faktor, které třeba zaplatit do 31. prosince 2014. A když tady budeme mít desítky miliard, musí to být, musí to být splaceno a v měsících, v nastávajících měsících musíme se snažit vyvíjet tlak na komisi a na rado. Já jsem se účastnil dnes ráno zasedání výboru pro rozpočet a pro AFET a samozřejmě jsme hovořili o problému plateb a bylo nám řečeno, že to bylo skoro jako galie pro rok 2014, protože tady byly slibné, ehm, eh, byly tady sliby, co se týče Ukrajiny, ale když tady nejsou peníze, tak služby, které se tím zaobírá, mě vysvětlil, že tady není vůbec problém v oblasti závazku, ale jakmile je třeba mít peníze, tak tady problém je. A bylo nám vysvětleno, že tady je 30 milionů faktor, které měly být zaplaceny v roce 2014, eh, které budou splaceny 2015. To je pro zahraniční záležitosti, ale v jiných oblastech to platí taky. Eh, k tomuto tématu eh, počítám s vámi, že ne neupustíme od tlaku, které, který vykonáváme na komisi. A kdybyste mohli vysvětlovat vašim kolegům, národním poslancům a senátorům, že by se tím také měli zaobírat, že toto je nesmírně důležité téma toho, co je třeba zaplatit. To je to, co vám navrhujeme. Je to myšlenka pana Fernandese, že u příležitosti eh, tohoto meziparlamentního týdne, týdne meziparlamentních zasedání, bychom měli využít proto, abychom zvláště zdůraznili tento bod. Eh, co se týče speciálních nástrojů, máme tady společná stanoviska parlamentu, které předloží, který předloží své stanovisko a rada, která předloží své stanovisko separátně. A to je přesně to, co nás dělí. A teď dám slovo naší paní zpravodajce. Sí, muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Několikrát jsme vedli debaty na tomto výboru a říkali jsme také, jak probíhají, postupují či nepostupují jednání. Takže já vám jen řeknu, ten konec eh, celého procesu, kterým jsme se protrpěli, určitě tedy ze strany parlamentu, ale myslím si, že mohu hovořit za všechny tři instituce, každá k tomu přistupovala ze své zodpovědnosti, ale myslím si, že to byl opravdu velmi náročný a tvrdý proces pro všechny tři instituce, které se scházely u jednacího stolu. Výsledek No záleží na tom, jestli se na to díváte tak, jako že ta láhev je z poloviny plná nebo z poloviny prázdná. My jsme přišli do jednání s velkými očekáváními, už to vyplývalo z předcházejícího volebního období, snažili jsme se vyřešit problém nedoplatku nebo alespoň připravit eh, půdu pro vyřešení problému s nedoplatky. Pravděpodobně v roce 2015 budeme mít příležitost vidět zda tato jednání a prohlášení, která jsme podepsali za všechny tři instituce, skutečně se zrealizují a tím pádem přispějí k dosažení cíle, který jsme si vytyčili. Pokud jde o čísla, tak eh, ta je možno vykládat různě je to jako výsledky voleb, eh, všichni vyhráli, nikdo neprohrál. Takže v tomto případě pravděpodobně, pokud chceme být pozitivní, tak můžeme říci to též. S ohledem na odpor rady dát eh, na stůl o jediné euro navíc, eh, tak to, že se nám podařilo na rok 2014 a 2015 získat 4,8 miliard eur navíc, tak to si myslím, že byl úspěch, protože jsme to opravdu z nich vydobili. Podařilo se nám postupně euro po euru vydobít 4,8 miliard. Bohužel jsme neměli příležitost diskutovat příliš o závazcích, ale je také pravda, že Rada už v prvním čtení dělala škrty v celé řadě kategorií, které pro nás byly zásadní. Nakonec se nám podařilo těmto škrtům zabránit, dokonce jsme dosáhli malého, řekněme symbolického navýšení, které je ovšem důležité pro některé položky. Je to symbolické, protože 12 milionů eur například ze 146 miliard to není moc, ale když vidíme, že těchto 12 milionů navíc bude určeno na stipendia Erasmus, tak si myslím, že studenti Erasmus budou spokojeni s tím, že na to mají více peněz, nebo když uvidíte například, že jsme získali o 10 milionů eur navíc na humanitární pomoc nebo o 22 milionů peněz, nebo tedy eur navíc, abychom mohli použít eh, tyto peníze na pomoc eh, palestinským uprchlíkům. Je to velmi důležité, i když to není tedy v absolutních číslech vysoké, tak přece jen symbolicky je to důležité. My jsme jako parlament chtěli více, ale už v pondělí, kdy jsme dosáhli této dohody, jsme usoudili, že už radu k ničemu dalšímu nedotlačíme a že by to mohlo vést k přerušení jednání. To znamená, že by to nebylo dobré. Kdybychom ještě více tlačili, protože více už bychom toho asi nezískali. Naopak, dospěli jsme k bodu, kdy by rada mohla začít ustupovat ze svých pozic. Dostali se až sem, abychom uzavřeli dohodu. Pravděpodobně se nikdy nedozvíme, jestli přerušení jednání by bylo lepší nebo horší. Musíme si také uvědomit, že máme Junckerův plán, který čeká na to, až bude schválen tento rozpočet a abychom mohli začít na tomto pracovat. Takže, jako vždycky, u jednáních a u výsledku jednání se na to můžeme dívat sladko-kysele. Některé věci se nám podařily dobře, jiné méně dobře a v roce 2015 budeme mít příležitost s větším klidem si vyhodnotit veškerá tato jednání a doufám, že ve spolupráci s příštími předsednictvími, protože italské předsednictví už vlastně od 1. ledna nebude ve funkci. Budeme moci pracovat na tomto plánu pro platby, kterého jsme se tolik drželi. A Komise se zavázala, že nám předloží návrhy a dvě příští předsednictví se také zavázala, že na tom budou seriózně pracovat, takže uvidíme, zda se nám podaří tuto situaci konečně dořešit, protože je to velmi znepokojivá situace. A ještě na závěr bych ráda poděkovala vám jako předsedovi, který jste vedl vyjednávací tým, ale především chci poděkovat sekretariátu, který odvedl opravdu neuvěřitelnou práci, nejdříve se všemi těmi pozměňovacími návrhy, potom s přípravou papíru, hodnocení návrhu rady. Pracoval vždycky řešil spoustu čísel a neudělal žádnou chybu. S čísly se člověk snadno zmílí, udělá chybu, takže opravdu speciální zvláštní díky sekretariátu za jejich práci a za jejich podporu. Madame Holmeyer. Paní Holmeyer. Milý pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, ostatní instituce to měly mnohem lehčí. Bo bylo to u nich lehčí, než eh, jak to bylo v případě komise, kde jsme se snažili společně dosáhnout eh, maxima. U těch ostatních institucí to vypadá dobře, eh, již z toho důvodu, že rada uznala, že u Evropského soudního dvora je třeba vyvést závěry a souhlasila s našimi finančními požadavky a také s tím textem, který s tím souvisí. A druhá věc, Evropská služba pro vnější činnost, tam jsme žádali o čištění správních nákladů a dosáhli jsme ho tak, aby SVČ mohla pracovat efektivně a důsledně a Eh, jak si sama si zpravovat své spojekt, projekty ve své vlastní zprávě. Tak aby to nebylo 15 různých rozpočtových položek pod eh, různou odpovědností, které se budou podílet na jednom projektu, což samozřejmě vedlo k obrovskému prodloužování celé záležitosti a spožďování. To je úspěch. A dále eh, my v naší spolupráci s výborem regionu a také s s hospodářským a sociálním výborem jsme učinili první krok v této spolupráci, a totiž, že úředníci z obou dvou výborů se přesunou k nám, tak abychom mohli vybudovat společnou vědeckou službu. To je skutečně pozitivní věc, synergetický efekt. Eh, zpočátku to ráda ne, ne zcela dobře chápala, ale ne, my jsme jí to dokázali vysvětlit. Ale bohužel musím v této věci podotknout jedno. Na začátku došlo k jakémusi nedorozumění i u nás, museli jsme o tom diskutovat. Týkalo se to eh, toho snížení personálu o 5%. A to proto, že těch 5% redukce personálu eh, z důvodu toho, že komise předložila takovou eh, zavádějící tabulku, tam byly určité mezikroky v těch různých synergií a také změny v rámci internalizace a externalizace. Z naší strany to tam nebylo zapracováno, ale ze strany rady ano, takže to tak vypadalo, jako kdybychom my to nedodrželi a všichni ostatní to dodrželi. My jsme tu tabulku odmítli a e, celé jsme to s komisí prohovořili, nakonec se, se z toho vyjmul celý odstavec, protože pro nás by to znamenalo, že bychom najednou u agentur uznávali to, že všeobecně, že tam vůbec nechceme žádný dodatečný personál, ale to jsme nechtěli. Takže nakonec došlo k vypuštění celého odstavce, naštěstí to je dobře, podařilo se nám to celé dořešit, aby to nebylo komplikované a myslím si, že ty veškeré další instituce jsme tedy vyřešili dobře. Co se týče všeobecného rozpočtu, jenom pár slov. Myslím si, že bylo důležité, že jsme se snažili skutečně i nadále vyjednávat dále, eh, trvat si na našem stanovisku, že je třeba zaplatit staré faktury. To je věc, kde jsme jak veřejně, tak v rámci našich interních vydávání s radou eh, dokázali si prosadit jistý respekt. Eh, Nešlo tedy o diskuzi o tom, kdo si přeje víc, ale šlo prostě o to, že je třeba dodržovat smlouvy. A když máme smlouvy, tak prostě se dodržovat musí. A není možné, aby nové důležité programy nemohly být nastartovány, protože z peněz, které jsou určeny pro ně, se budou platit staré faktury. My jsme tady byli skutečně důslední v těchto požadavcích a pro mě je zajímavá jedna věc. Plán splácení. Eh, běžně je to rada, která říká, že třeba bychom byli důslední, transparentní a tak dále. Ale najednou, když my jsme měli velice důsledný text, dobrý text k tématu plán splácení, tak najednou rada začala být velmi opatrná, a nechtěla vůbec se k ničemu zavázat eh, z technokratických důvodů. A já tady obdivuji odvahu Žeráda a také našeho pana předsedy a další dvou zpravodajů, že oni skutečně si na tom neoblomně trvali, pracovali dál. Pro mě je důležité, abychom i nadále šli touto cestou, abychom se snažili nutit radu a zcela otevřeně říkám i komisi, abychom se snažili ji k tomu nutit aby tady byla transparentnost mezi splácením starých faktor a toho, co děláme v rámci nových programů, aby to vše s námi otevřeně probírali. A ne, abychom se my nacházeli v jakémsi šedém poli, kde v podstatě nemáme konkrétní představu o tom, co se vlastně děje. A z toho důvodu si myslím, že je dobré, jít touto cestou a měli bychom to takto sledovat i během příštích měsíců. A já jsem skutečně hrdá na to, že se nám toto takhle podařilo prosadit. Děkuji. Pan Depre. Děkuji, pane předsedom. Nejprve Stejně jako předřečnice bych chtěl velice poděkovat našemu výboru, všem členům výboru, protože jestliže se nám podařilo vyjednávat, bylo to proto, že jsme dosáhli širokého koncensu a proto to bylo snažší a příjemnější vyjednávat. To je vždycky lepší, když má člověk za sebou jednotu, než když je ten tým rozdělen. A chtěla jsem poděkovat pane, panu předsedovi také, vy jste držel tu linii a ukázal jste odhodlanost eh, a to bylo příjemné sledovat. Děkuji kolegům, děkuji sekretariatu, děkuji našim kolegům a zároveň bych chtěl speciálně poděkovat pomoci Haidera naší obecné generální zpravodajky, protože jakmile jsme měli solidární linii v našem výboru cikející se plade v roce 2014, že manevrování pro rok 2015 bylo dost omezeno, takže zvláště chci poznamenat, že jak si vážím její solidarity během tohoto celého jednání. Řekl bych, pane předsedo, že naštěstí bych si dovolil takovou malou mm, nepěknou možná formulaci. Vždycky, když my jsme něco předložili, eh, tak došlo k tomu, že jsme tak trošku zacouvali zase zpátky o kousek zpět. Asi to není pěkné to tak říct. Eh, eh, takže Eh, nakonec jsme eh, možná zůstali bez košile, bez kalhot a to bylo poměrně nepříjemné. Já si myslím, že zklamání není politika. Ano, my jsme zklamáni, bojovali jsme, ale musíme vidět také to pozitivní, čeho jsme dosáhli. Já jsem si udělal takový malý propočet, například na rok, za rok 2014. My jsme globálně žádali 4 miliardy 720 milionů čerstvých peněz a nyní máme 3 miliardy 629 eh, milionů. To znamená, 68% eh, toho, co jsme žádali, už jsme dosáhli. Rada nedala nic, dala nulu. A my jsme eh, dosáhli 68% toho, co jsme chtěli. A když tomu připojím celou řadu specifických operací, tak 4 miliardy jsme dosáhli pro všechny možné iniciativy. Máme 4 miliardy pro rok 2014 na závazcích, které mohou být nasměrovány tam, kam mohou být nasměrovány peníze, které budeme potřebovat. Myslím si, že je normální, že jsme zklamáni, protože jsme nedosáhli úplně všeho, co jsme si přáli, ale globálně nemohu říci že tam, eh, kde jsme byli na úrovni eh, partnerů vyjednávání, my jsme neprohráli zcela objektivně, jsme vyhráli my, když se podíváme na výsledek vyjednávání. <clears throat> Myslím si, že zásadní debatu musíme vést teď na základě toho, co jsme přiměli radu schválit. A sice operační plán pro schvalování dluhu protože text, který se nám podařil eh, vnutit radě, bylo, že se musíme domluvit. Rada nechtěla to udělat. Oni tam chtěli napsat, že budou se snažit dosáhnout dohody. Ale my jsme dosáhli zásadní dohody, myslím si, a myslím si, že pak, když pokraču, budeme pokračovat v našem odhodlání příštím rokem, podaří se nám ten plán očištění dluhů skutečně prosadit. Myslím, že tu odhodlanost jsme již prokázali a se trvám byli Máme dobrou šanci vyhrát. Děkuji vám, pane Depré. To, co se zdálo být kompletním neúspěchem, těch 5 miliard eh, těch zdrojů pro rok 2014 nebyly ty dány do pladeb a to, co se mělo dělat v roce 2014, bylo vlastně odmítnuto členskými státy tento argument. A pan Depre na to poukazoval během našich vyjednávání. To je silný argument, domnívám se. Pravdou je, že do budoucna bychom rádi, aby postoj našeho výboru i komise byl stabilizován. Pan Fernandez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl také poblahopřát všem, kteří se toho účastnili. Skutečně mám ti na mysli všechny, pana předsedu výboru a děkuji mu za způsob, jak pracoval. Mám tím na mysli zpravodaje, sekretariát, zaměstnanci politických strůmy. Jejich práce je někdy, řekl bych, neviditelná, ale velice důležitá. Já nejsem zklamán a to proto, protože jsme udělali dobrou práci. A pokud bych chtěl hovořit opačně, tak musím říct, že by nebylo možné vůči veřejnosti ospravedlnit to, že jsme odmítli takovou dohodu. My jsme, nám se podařilo vlastně nasměrovat radu dobrým směrem. A oni nechtěli nejdříve zaplatit ty, ty faktury, pak tady měli těch pět miliard na stole a chtěli si je vzít všichni sebou domů, do národních rozpočtů. A pak tady byla dohoda, že více než 4 miliardy eh, se použijí na rok 2014. A pokud tady takovou dohodu máme v té situaci, a jako byla, tak musíme skutečně být nadšeni, protože nám se podařilo vyhnout se kolapsu rozpočtu. Máme tady ty 4 miliardy a pomocí těch se nám podaří stabilizovat dluh a pak můžeme diskutovat o víceletém finančním rámci a jak to bude vypadat s těmi závazky, které máme. Toto je skutečně dobrá dohoda, co se týče roku 2014 a to pro nás, protože se nám tady použilo využít e, mimořádných e, příjmů pro to, abychom zaplatili dluh. Pokud bychom bývali se obrátili zády vůči této dohodě, tak bychom v podstatě řekli, že chceme, <laughs> aby se členské státy mezi sebou rozdělily těch 5 miliard. Takže z mého pohledu je to pozitivní a pozitivní pro rok 2012 to je ještě to, že oni původně nám chtěli seškrtat platby a to ve výši 2,1 miliard eur a nakonec máme dohodu, že ty škrty budou o trochu více než 900 tisíc. To je také dobré, ještě to tady nepadlo. Pak se nám podařilo posílit určité rozpočtové položky, které pro nás byly prioritní. Jsou to rozpočtové položky pro růst a zaměstnanost a zejména okruh, ve kterém jsou programy jako COSME, Horizon 20, 2020 eh, a také okruh, kde je humanitární pomoc. A pak původně eh, na začátku našich vyjednávání a to je jedna věc, kterou jsme ještě nepočítali na začátku, a to je ten plán těch plateb. Nemůžeme akceptovat, aby Evropská unie neplnila své závazky. Není možné akceptovat, aby Evropská unie měla vysokou úroveň zadlužení, tedy nezaplacených faktur. A tady je úžasné, že to byl právě parlament, který toto takto protlačil a ostatní instituce neměly tu též sílu jako my, neměly ty též ambice jako my. Já to chci takto skutečně řádně pojmenovat, protože jde o to, aby se tady plnily závazky a dodržovaly smlouvy. Takže ten plán plateb do budoucna je velice důležitý je třeba, abychom vypracovali plán splácení, plán plateb, který by nespochybnil víceletý rámec a jeho programy a priority. A proto já skutečně nám blahopřeji všem k této dohodě. Musím říci, že bychom měli mít spokojení. Je to dobrá dohoda, která hájí věrohodnost Evropské unie, která dovoluje mít důvěru v to, že rozpočet na rok 2015 bude pro růst a zaměstnanost, a který dovoluje zajištit to, že Evropská unie bude věrhodnou institucí, která plní své závazky, která respektuje víceletý finanční rámec. A proto ještě jednou blahopřeji všem, kteří se účastnili těch vyjednávání. A ještě jednou chci zopakovat, že kdybychom se obrátili proti této dohodě, tak by to znamenalo, že bychom dovolili, aby miliardy eur se vrátili zpět do národních rozpočtů. Znamenalo by to, že bychom nedostáli svým závazkům a že bychom ohrozili evropský rozpočet? Že skutečně by mu hrozil kolaps. Děkuji mnohokrát. Merci. Děkuji, pan Gajer. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych začal jinak co není uspokojivé. Domnívám se při veškeré radosti nad úspěchem, že bude k dispozici víc, o, více o 3,5 miliard, není toho dost. My jsme se ve vyjednávání snažili zabránit tomu, aby komise spěchala z ústupky před radou, um, protože chtěla zamezit komplikacím a vždycky předkládala radě snadně její kompromisní návrhy. A těch 4,7 miliard, s kterými komise zahájily, by byla bývala ta částka, kde si může být jistá, že hora dluhu neporoste dál. Teď co to 3,5. To znamená, že možná to nebude stačit pro stabilizování platební krize, protože hora nesplacených faktur může ještě narůst. I otázka financování zvláštních nástrojů nebyla vyjasněna, protože v roce 2015, kdyby došlo k nějaké přírodní katastrofě v Evropské unii a bylo by třeba mobilizovat Fond Solidarity, tak rada možná Eh, řekne, no jo, jak rychle nalezneme peníze. Pakliže je nalezneme, zůstanou zase nesplacené jiné faktory. A nebo se tady budeme handrkovat o peníze. Tyto konflikty nejsou vyřešeny, zůstávají nám zachovány. Ale na pozitivní straně stojí, že rada je v situaci, kdy chce vstoupit do vážných jednání k odbourávání dluhové, hory dluhu. Což má za předpoklad eh, podávání zpráv ze strany komise, čili budeme bedlivě sledovat, jak se ta krize bude vyvíjet a jako osobní přání na adresu komise bych rád řekl, že bych velice rád uviděl, kdyby dluhy byly uvedeny specificky podle jednotlivých zemí, abychom při jednáních měli tabulku, abych i já mohl mému ministrovi financí vysvětlit, tady se jedná o miliardu 0,1001 milionů, které by měly poplynout zpět do Německa nikoliv do spolkového rozpočtu, ale do jiných úrovní, které čekají eh, na peníze. A teď, co se týče Velké Británie, ne, tady chci Vůbec se nechci pouštět do diskusí, jaký problém by to mělo při vyjednávání s, anglickou, s britskou vládou. Tady nejde o to, že si chceme pozlatit kohoutky na toaletách, ale <clears throat> my chceme, aby byly spláceny faktury a když tomu rada ne bude ochotná, bude to muset nějakým způsobem vysvětlit. Čili my máme v rukou dobré argumenty, které nám mohou pomoci dospět k řešení těch 3,5 miliard čerpých peněz, to je skvělá zpráva, i když jsme začínali jinde, tak my jsme komisi podpořili v požadavku 4,7, nabídka rady byla nula a nakonec jsme se domluvili na 3,5 miliardách. Já pro německé novináři jsme si udělali ještě jednou to potěšení vyhledat, jak, vysoký, jak vysoká byla částka, o kterou jsme se přijeli s radou v roce 2014. Kolegové, to bylo něco kolem 700 milionů, které nám rada proškrtala. <clears throat> A teď musí přiznat, že nám musí dát více o 3,5 miliardy. A tím argumentace rady pro rok 2015 se zhroutila. A to je argumentace, která nám pomůže při budoucích argumentací. Co se týče maržím, tady to musí být mobilizováno, což je ústupek také proto, aby situace se nestala nezvladatelnou psychologie existují stupně terapie, začíná se popíráním problému, pak přijde odpor a pak <clears throat> to už jsme teď překonali a teď se dostáváme do fázy terapie, kde se odpor, no, odpor rozplývá a začínáme pracovat na začátku řešení a zabránilo se agonii. A to na sklonku roku je jistě dobrá zpráva, zůstane ještě mnoho práce, ale kdyby by to bylo snadné, mohli bychom dělat národní politiku. Pokud jde o platby. To je více než 3,5 miliardy, protože u těch 7 miliard, což byl ten rozdíl mezi tím, co jsme požadovali původně, a tím, co navrhovala rada, na rok 2014 a 2015, tak tam byl rozdíl 7 miliard. A my jsme dosáhli navýšení z čerstvých zdrojů o 3,7 miliard v roce 2014 a o trošičku více než 1 miliardu 1,2 miliardy na rok 2015, což tedy dohromady činí 4,8 miliard. Pan Tanger. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla trošičku zopakovat to, co jsem slyšel, že je to sladko-kyselé. Ano, dosáhli jsme ale určitého pokroku v těchto měsících. Já jsem to sledoval a viděl jsem ten odpor rady, jak nechtěli přistoupit eh, na to, že máme vlastně problém s platbami, jak ho popírali. Myslím, že jsme urazili opravdu velký kus cesty, že se nám podařilo tento problém nastolit a že se nám podařilo přesvědčit státy, aby akceptovali to, že zde ten problém je a že platit musí. Bo ještě není u konce, bude pokračovat, je to jen částečně odloženo a možná to byl nevyhnutelný výsledek těchto jednání a já si myslím, že je to dobrý výsledek, že je to do určité míry odloženo a že ten boj bude pokračovat. To bylo dost. Eh, co se děje? Já jsem myslel, že už jste skončil, pane Tangu. Ne, omlouvám se. Já jsem rád s tím, za to, že máme ten plán plateb, to je zásadní. Je důležité, abychom si zachovali tlak a určitě abychom ten problém plateb postupně zmenšovali, abychom ho dostávali pod kontrolu. Protože pokud jde o tu šedou zónu, ve které jsme byli, zda by to mělo být 4,8 nebo více nebo méně, my jsme pracovali na té šedé zóně, je třeba se z ní dostat, je to velmi důležité a mně se líbí ten Jencův návrh, že musíme jasně říci, které státy ještě dluží. To pomáhá. Třeba i v mé zemi to pomohlo, že se ten problém vyjasnil i před veřejností. Musí to být tedy předvídatelnější a transparentnější. To je zásadní. Dovolte ještě, abych řekl jednu věc. V procesu který v podstatě vůbec nesouvisí s tím, jak se k tomu staví parlament nebo tento výbor. Ale byl tam takový eh, problém, a sice příspěvek na základě hrubého národního příjmu. Tam jsme viděli odpor Spojeného království a Dánska. Jakmile jednou tedy máte ten problém na pořadu jednání, tak eh, začne taková hra a evropské instituce prohrávají, alespoň tedy v Nizozemsku a ve Velké Británii, protože je to nepřijatelné a nepřijaté. Ty země to měly vědět, mohly by to vědět a já to do určité míry chápu, ale jde o to, že je to tak komplexní, tak složité, že země jsou překvapeny tím, že vidí, co se děje. A já si myslím, že je to dáno tou složitostí systému. Ten systém musí být opravdu předvídatelnější a transparentnější, protože jinak tam právě budou takovéto incidenty. Byla by to opravdu velká škoda. Děkuji. Pan Ečenike. Děkuji, pane předsedo. Já chápu, že jednání jsou složitá, především když se jedná s tak tvrdou protistranou, jakou se zdá být Evropská rada. Ale my, kteří jsme tady, chápeme složitost jednání a vidíme v té dohodě, ke které jsme dospěli, takový mezistupeně mezi oběma názory. Víme, že by bylo obtížné dosáhnout něčeho více, ale uvidíme, zda to pochopí občané Evropy. Já bych řekl, že ne, je milý to, že to musím takto říci, ale myslím si, že to tak bude. V mé zemi je 27% nezaměstnanost, 3 miliony lidí žijí s menší platem než 300 euro na měsíce. V Řecku umírají lidé hledem na ulicích a na prezích nemocnic. A na německé burze vidíme, že dochází k růstu. Já si myslím, že pokud se díváme na Evropskou unii jako na obchodní unii a jediný nástroj na přerozdělení a zisku a bohatství je evropský rozpočet a pokud my ten evropský rozpočet budeme neustále zmenšovat, tak dosáhneme toho, že nerovnosti v Evropě se budou ještě prohlubovat a propast mezi zeměmi, které vytvářejí ve své produkci vysokou přidanou hodnotu a těmi, kteří, které vytvářejí nižší přidanou hodnotu, tak ta propast se bude jenom prohlubovat a vznikne zde živná půda pro euroskepticismus a nedůvěru v evropské instituce, která tím ještě poroste. Myslím si, že se nemůžeme divit, že takový duchové, o kterých jsme si mysleli, že už jsou mrtví, jako je například fašismus a tak dále, že se tito duchové začínají znovu objevovat, když my k tomu přistupujeme takto nepříliš zodpovědně. Jak říkala zpravodajka, můžeme si myslet, že ta sklenice je napůl plná nebo napůl prázdná. Já bohužel si myslím, že evropští občané vidí tu sklenici zcela prázdnou. Děkuji. Takže já to ještě upřesním. Výbor se sejde v pondělí v 19 hodin ve Štrasburku aby se vyslovil k rozpočtu na rok 2015 a k pozměňovacím návrhům, o kterých se zatím ještě eh, nehlasovalo, k těm tedy opravným rozpočtům na rok 2014. Ještě dva řečníci, pan Vanka. Pan Maňka. Děkuji, pan předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych také poblahopřát celému týmu v čele s panem předsedou a samozřejmě našimi zpravodaji. Byla to opravdu týmová práce, i když jsme mohli mít rozdílné názory, vystupovali jsme jednotně na venek, což nám pomohlo při vyjednávání. Nejhorší by bylo, kdybychom se byli nedohodli a nastalo by provizorium. Nemohli bychom implementovat ani investiční plán. Zapadá nám to do sebe jako Lego. Bylo by to bývalo prohrou pro nás všechny. Toto provizorium by možná vyhovovalo splátkovému kalendáři, protože by se neimplementovalo a tím pádem by vznikaly zdroje, které by postupně splácely náš dluh. Ale byl by to negativní způsob postupu. Souhlasím s Jencem Gajerem, že není jednoduché stabilizovat dluhy. K té stabilizaci nám pomůže skutečnost, že jsme na začátku finančního období a že implementace nebude tak silná, jakou bývá v průběhu či na konci období. V každém případě připravili komise v březnu splátkový komentář, kalendář, tak se k tomu zavázala. Potřebovali bychom, aby v tomto splátkovém kalendáři byla tabulka, kde opravdu budou uvedeny země, kolik jim dlužíme, abychom věděli, jak to s nimi vypadá, aby se určité země nedostaly do problému. Nebo já vím, že některé, zejména nové členské státy, některé, místo toho, aby byly čistými příjemci, již dnes z titulu těchto dluhů se stávají čistými přispěvateli do evropského rozpočtu. Ale výsledek, dosažený výsledek je asi nejlepší možný, který byl dosažitelný. Ale do budoucna nám, nás to zavazuje k tomu, abychom přemýšleli o jiném systému příjmů do rozpočtu Evropské unie, nikoliv takový rozpočet, který závisí na dobré vůli jednotlivých zemí a jednotlivých hlav států. To není dobré, proto musíme pokračovat v našem úsilí, abychom dospěli k tvoření rozpočtu z vlastních zdrojů. Děkuji vám. Děkuji. Paní Vana, poslední eh, příspěvek eh, a potom dostane slovo paní Kalvino. Děkuji, pane předsedo. Paní zpravodajka na úvod řekla, že je možné vidět sklenici na půl prázdnou či na půl plnou. Eh, já se omlouvám, kolegyně a kolegové, když za svou frakci prostě musím říci, že pro nás ta <laughs> sklenice zůstala velmi prázdná. My jsme tak krátce před, eh, byli zachráněni před akutní smrtí z nedostatku tekutin, pokud mohou zůstat u této metafory. Já vím, že bylo vyjednáváno velice vážně, že to byly velice obtížné rámcové podmínky, v jakých se to celé odehrávalo, to je bez pochyby. O tom již kolegové hovořili. Já jsem novou poslankyní, toto je moje první rozpočtové vyjednávání, které sleduji, ale ráda bych skutečně řekla, že ten výsledek vidíme jako velké zklamání. A proto z naší strany my nebudeme souhlasit s rozpočtem na rok 2015. Není to pro nás možné, protože je to velice daleko vzdálené našich očekávání. Naším očekáváním pan Gajer o tom už hovořil. Pravděpodobně prostě to nebude stačit, nebude to postačující. My si prostě myslíme, že to stačit nebude. Takže je to skutečně výsledek, který nás velmi zklamal právě co se týče těch plateb. 5 miliard eh, méně, než byla pozice parlamentu, pouze 1 miliarda nad tím, co chtěla rada. To skutečně není dobrý kompromis. A jistě, jisté úspěchy tam jsou právě v rozpočtu za rok 2014. Ano, i my to tak vidíme, ale eh, to navýšení rozpočtu bude muset být plně zkompenzováno během příštích let a peníze, které poplynou zpět členským státům, budou pravděpodobně vyšší než ten nárůst rozpočtu, kterého se, kterého se nám podařilo roz, dosáhnout a to je třeba rovněž zohlednit při hodnocení tohoto výsledku. Pro nás to nejhorší, nej, nejvíce hořká pilulka je ta záležitost těch nezaplacených faktur. To nebylo ani stabilizováno. A to byl vlastně velmi skromný cíl o stabilizace, ale ta situace se ještě zhoršila, někteří to tady již nadnesli a my o tom diskutujeme velmi často na tomto výboru a myslím si, že se shodneme v tom pohledu, jde o to, že důvěra v celou EU je ohrožena a bude to vést skutečně k velké nejistotě těch, kteří jsou příjemci našich prostředků. Tady se nám ta situace skutečně nezlepšila, zůstává i nadále velmi napjatá. A co se týče pan kolega Levantovský, bývalý komisař, já bych vlastně ráda připojila k tomu, co říkal, že tento rozpočet může vést k tomu, že e, Evropská unie ztratí rating AAA, což skutečně vede obavám, pokud to není již alarmující. Velmi nás klamalo také to, že ty rozpočtové rezervy, bylo mi řečeno, že poprvé ve vyjednáváních nebyly využity ze strany Evropského parlamentu, zejména se týkalo o tu rozpočtovou rezervu expertní skupiny, na kterou jsme již poukázali. A já jsem slyšela, že je možné i nadále, že v otázkách daní se čtyři velké politické skupiny zde v parlamentu spojí. A víme, že tady velké podniky se snaží vyhýbat daním, zejména v Lucembursku, a že je možné, že titíž lidé, kteří to takto činí, budou i nadále poradci Evropské komise v otázkách daní. No to je situace, kterou bychom skutečně rádi viděli v trochu jiné podobě. Co se týče rozpočtu 2014, tak s tím budeme moci, i když si s těmi výhradami souhlasit. Děkuji. Jdeme se poprvé v pondělí večer a tam můžete ukázat svůj nesouhlas se závěry třístraného jednání. A nyní budeme ujištěni, že dluhy byly definitivně stabilizovány a že vplynou do roku 2015 paní Kalvího za komisi. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych uvedla čtyři body. A ano, doufám, že má slova nám umožní ukončit tuto debatu ve velmi pozitivní a optimistické náladě, takové předvánoční náladě. První bod. Z našeho hlediska jsme dosáhli velmi vyvážené dohody. Myslím, že jsme zajistili to, že jsme si všichni uvědomili, že je třeba naplňovat závazky a vykonávat programy. Ale zároveň bychom si měli uvědomit, že peníze nerostou na stromech. Přicházejí od společností, od občanů, přes daně. A proto každé euro se počítá především, když řada členských států prochází obtížnými rozpočtovými situacemi. Z tohoto hlediska je podle nás tato dohoda vyvážená a velmi pozitivní. Druhý bod. Ráda bych dodala ještě určité informace k těm, které zde přednesli různí zpravodajové. První otázky, které se týkají obav o platby, je to, že je zde poměr plateb k závazkům 97%. A to je jak v letech 2014, tak v letech 2015. Takže i z tohoto hlediska je to vyvážená dohoda. Platby byly zachovány především pro kapitoly 1a a 4 a také cíl konvergence a soudržnosti, což jsou politické priority pro tuto instituci a pro Evropu jako celek pokud si tedy pozorně přečteme odpovídající texty. Z hlediska parlamentu také došlo k tomu, že byly přijaty pilotní projekty a přípravné akce, celá řada. A jak říkala paní Holmajer, celá řada návrhů parlamentu ohledně agentur a dalších institucí byla také zata v úvahu. A ráda bych ještě upozornila na věc, která byla v jedné fázi závažným politickým problémem. Nyní už jsme tento problém odstranili, ale je to třeba připomenout. Podařilo se nám vyřešit otázky, které vyplývají se zákazem ruských výrobků v zemědělském sektoru. Myslím, že to řešení je pozitivní jak pro celou Evropskou unii, tak pro zemědělce a že toto řešení umožní postupně snižovat eh, tu hromadu nezaplacených účtů už v roce 2015 a přitom jsme nemuseli sáhnout do rezerv. Pokud tedy shrneme všechny tyto prvky, musíme si uvědomit, že je to skutečně pozitivní dohoda. Třetí bod. Nedokážeme všechno vyřešit v jednom rozpočtovém jednání. Nedokážeme vyřešit všechny problémy Evropy ručním rozpočtem na rok 2015 a opravnými rozpočty na rok 2014. Myslím si, že v následujících letech budeme mít spoustu práce a určitě v roce 2015 toho budeme mít opravdu hromadu. V prvních měsících roku budeme muset předložit plán plateb a dovolte bych vás ujistila, že komise to bere opravdu velmi vážně. Bude zde celá řada diskuzí, které budou se týkat právě plateb. Budeme muset eh, přeprogramovat strukturální fondy, které nebyly přijaty v roce 2014 a budeme se muset podívat na rozpočtové dopady investičního plánu pro Evropu a musíme přijmout eh, právní základ. V prvních měsících roku to bude opravdu velmi nabité, takže myslím, že budeme mít spoustu příležitostí, jak znovu diskutovat o některých bodech, kde ještě přetrvává určitá frustrace. A má poslední poznámka, v podstatě ve stejném duchu, se týká toho, že podle našeho názoru žádná instituce v této rozpravě ani nevyhrála, ani neprohrála. Z mého hlediska to vůbec není relevantní. Všichni jsme chtěli dosáhnout výsledku, který bude dobrý pro společnosti, nevládní organizace, občany, kteří jsou pro Evropu důležití, že je třeba dodržet závazky. Nechtěli jsme opravdu provizorium, ale nebyla to naše hlavní obava. My jsme hlavně nechtěli, aby si evropští občané mysleli, že tři instituce nejsou schopny se dohodnout a nejsou schopny vytvořit stabilní rámec z hlediska rozpočtu. Možná ten rozpočet není tak velký, jaký bychom si přáli, ale musí se hrát důležitou roli, pokud jde o důvěryhodnost a stabilitu Evropy. A to by nebylo možné bez rozhodného přístupu Evropského parlamentu. Takže na závěr chci vyjádřit uznání a chci poděkovat této instituci, která sehrála velmi důležitou roli a i nadále v následujících letech bude hrát velmi důležitou roli, aby se ujistila, že evropský rozpočet bude pro evropské občany fungovat. Euh, Děkuji. Každý mm, přispěl svým hodnocením a myslím si, že bylo důležité vést tuto rozpravu. Je to velice angažovaný, významný proces, který vyžaduje naši odhadlanost, naši permanentní angažovanost, abychom postupovali eh, v řešení tohoto problému. A to, co jsme zažili, jistě nás přimě k zahloubání se, k reflexi a jistě e, to budeme mm, moci e, udělat zejména koncem lednu, ledna, protože když se podíváme na rozpočtový Eh, na rozpočtový proces a jeho jednotlivá období bude to nezbytné. A budeme mít celou řadu námětů na přemýšlení o budoucnosti. Musíme si uvědomit, že jsme byli zvoleni v roce 20, 25. Eh, května a tohoto roku a musíme revizovat potom víceletý výhled rozpočtu pro roky 2015 a dalších pět let No, to nás čeká eh, příští rok a jistě budeme mít příležitost vyměnit si názory s komisí. 31. Eh, prosince 2013 jsme dostali takovou tabulku o jednotlivých členských státech a jistě nám připravíte něco takového do konce roku 2014, abychom věděli, jakým způsobem a jak účinně byly vynakládány veřejné peníze. Ono bylo snadné po Bruselu či Lucemburku eh, říci, že se budou platit eh, později operátoři, ale my nesmíme připustit, aby tady došlo k určitým fobím. Teď není zas tak důležité, aby se říkalo, vyhrál parlament, vyhrála komise nebo vyhrála rada. To, co je zapotřebí, aby vyhrála Evropa, aby to byli Evropané, kteří vyhrajou. A protože já budu muset odejít na konferenci předsedů, požádám pana Gajera, aby převzal předsednictví předsednictví našeho výboru Ale bude se hovořit o urychleném postupu, ale tady varuji k opatrnosti. Když jsme se dozvěděli, že ve veřejných zakázkách někdy potřebuje tři roky, než dojde k rozhodnutí, Eh, získali jsme nakonec díky našemu úsilí změnu eh, nařízení a tady vidíte plody naší politiky. A já se těším na vás v pondělí 19 hodin a předávám předsednictví panu Gajerovi. Pane Gajere, prosím pěkně. Takže, dámy a pánové, s nepatrným spožděním se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu. Změna nařízení, kterým se provádí rozhodnutí euro tam a tak dále a tak dále o systému vlastních zdrojů evropských společenství. Spravodajové pan Depre a pan Levandovský. Lewandowski. Yes, thank you. Pan Lewandowski. Děkuji. Já blahopřeji všem, kteří se účastnili dohodovacího řízení. Bylo to opravdu vyčerpávající. Já jsem měla radost, že po deseti letech eh, jsem z toho venku, nicméně bylo dosaženo toho, čeho jsme dosáhnout chtěli. Podle našeho názoru dnes eh, tedy odpovídáme na druhý dopis rady, Týká se to našeho názoru na legalizaci odložení příspěvku některých členských států do rozpočtu. První bylo zamítnuto, protože to byla součást balíčku a nyní máme balíček, máme dohodu na roky 2014 a 2015, takže jsme připraveni legalizovat zpětně odložení plateb. A naše stanovisko je připraveno k hlasování Máme tam dva pozměňovací návrhy k právnímu textu, který se týká notifikace parlamentu, aby to bylo opravdu transparentní, jaký bude dopad eh, toho odložení příspěvku. Bylo předloženo 17 pozměňovacích návrhů v náležitém čase, tři byly staženy, <clears throat> šest eh, je od zpravodajů. Příští týden budeme hlasovat v parlamentu a je to podle mě rozumný čas k hlasování. Nebudu říkat, zda by to mělo být zrychlené řízení nebo obyčejné řízení. V každém případě vypadá to tak, že budeme příští týden legalizovat to, o co jsme byli požádáni. Děkuji. Pan Depre? Pane předsedo, já k tomu nemám co dodat, protože to velmi dobře řekl kolega Levandovský. Možná jen to, že v těch dohodách, které jsme uzavřeli, se počítá s tím, že budeme hlasovat o tomto návrhu. Takže pro ty, kteří chtějí podpořit kompromis, je to součást balíčku. Takže naše svoboda volby je velmi malá, pokud chceme být důslední a držet se rozhodnutí, které jsme udělali. Gut, ähm, Dankeschön. Dobře, děkuji. Máte ještě nějaké příspěvky k tomuto tématu? Nevidím nikoho, že by se hlásil. V tom případě budeme o tom rozhodovat na prosincovém plénu a teď se dostáváme k důležitému bodu dnešního dne a to je sdělení Komise o investičním plánu pro Evropu, což bude mít rozpočtové důsledky. A tady se dostaneme k výměně názoru. Nejprve nám něco řekne komise, paní generální ředitelko. I'm not sure of the interpretation. Já se nejsem jistá, co byste chtěli. Ten investiční plán, dobře, že já děkuji za to, že jste nám dali příležitost vést první výměnu názorů. Je to téma, u kterého znovu budeme mít spoustu příležitostí k diskuzi příští rok. V každém případě je to jedna z hlavních priorit nové komise a proto je velmi důležité, aby parlament už nyní začal o této záležitosti přemýšlet a rozpočtový výbor musí být už od začátku zapojen do těchto úvah a diskusí. My jsme splnili jednu z hlavních iniciativ a závazků pana Junckera, které přijal i zde, tedy v této sněmovně, když se ujímal své funkce. Jedná se o investiční plán mobilizovat 300 miliard dalších investic v Evropě. Hlavním cílem je změnit velmi negativní tendenci, velmi negativní trend, který jsme pozorovali v minulých letech, kdy investice v Evropské unii prudce klesly ze svého maxima v roce 2007 klesly více než o 15 a takto hlavní analytici vidí, že toto je hlavní příčina k tomu, že se do Evropy nevrací růst. Ten plán má rozpočtový prvek, ke kterému se vrátím za chvíli, ale nezapomínejme, že jsou tu další dva prvky, a sice identifikace toku investic, programů a projektů, které mohou být přínosné pro růst a zaměstnanost v Evropské unii, a to jak v infrastruktuře, tak v pomoci malým a středním podnikům. A za druhé, je třeba také vytvořit lepší regulační rámec a odstranit překážky pro investice. Peníze jsou důležité, ale někdy překážky vyplývají spíše z právního rámce, který je nestabilní, příliš byrokratický, příliš složitý a tak dále. Vzhledem k tomu, že tento výbor bude mít velký zájem především o rozpočtové nebo finanční aspekty, tak hlavním prvkem zde je vytvoření nové, nového Evropského fondu pro strategické investice, který by měl vytvořit rizikovou podporu pro dlouhodobé investice a měl by také usnadnit přístup k rizikovému financování malým a středním podnikům. Jde o to podpořit infrastrukturální projekty v oblasti broadbandu, dopravy, energetiky, ale chci na to také upozornit, protože většina lidí se zaměřuje, zaměřuje na fyzickou infrastrukturu, ale zaměřujeme se také na sociální infrastrukturu v Evropě, vzdělávání, výzkum, inovace, obnovitelné zdroje, energetickou účinnost. O to má velký zájem především předseda Juncker. Nebudeme zde mít žádné tematické nebo geografické prealokace, vůbec ne, je to celoevropský investiční plán, není to suma 28 národních investičních plánů. V hrubých číslech asi 240 miliard euro bude investováno do infrastruktur tohoto druhu a 75 miliard bude určeno na podporu investic malých a středních podniků. Finanční produkty jsou v podstatě neomezené, aby reagovaly na potřeby jednotlivých projektů. Fond bude vytvořen v partnerství mezi Komisí a Evropskou investiční bankou. Máme zde zástupce Evropské investiční banky, takže Ti vám také mohou odpovědět na specifické otázky v tomto směru. A bude zde nezávislý vyšetřovací výbor, který bude prošetřovat životaschopnost a přidanou hodnotu jednotlivých projektů k financování. Z pohledu evropského rozpočtu zde bude záruka, která bude dána Evropské investiční bance ve výši 16 miliard eur spolu se závazkem 5 miliard ze strany Evropské investiční banky. To je tedy dohromady 21 miliard. To bude kapacita pro nesení rizika, která umožní Evropské investiční bance eh, navýšit eh, tedy na 60 miliard eh, na veřejných trzích, to znamená, je tady ten první multiplikační efekt, to bude investováno investováno eh, s tou běžnou do projektu, s tou eh, běžnou eh, pákou. A pak zde bude tedy ten druhý pákový efekt, který tedy povede k tomu, že celkový pákový efekt bude těch 15. Architektura tohoto záručního fondu je velmi podobná, jako už máme pro externí operace EIB, takže tuto konstrukci už znáte. A aby bylo možno čelit potenciálním ztrátám, ke kterým může dojít, protože toto má být způsob, jak umožnit EIB nést větší riziko a financovat rizikovější investice než v současné době, k tomu vytvoříme nebo navýšíme záruku do 50%, což znamená, že evropský rozpočet musí přispět 8 miliardami eur. Vzhledem k tomu, že většina těch projektů jsou spíše dlouhodobé, tak by tento záruční fond neměl mít potřebu přispívat v průběhu prvních let, takže v roce 2015 nebudeme muset vůbec do tohoto fondu dávat rezervy, začneme až v roce 2016, abychom do roku 2020 dosáhli těch 8 miliard, bude to financováno z víceletého finančního rámce a proto navrhujeme jinak rozložit eh, část prostředků, které jsou v současné době v horizontu 2020 a v rozpočtové části European eh, Investment Facility. A chceme se podívat ještě na ty roční marže, které máme v rámci víceletého finančního rámce. To jsou tedy hlavní prvky celé té konstrukce. První reakce ze strany členských států byla velmi pozitivní, diskutovalo se o tom na ECOFINu. Některé členské státy už oznámily, že se k tomu připojí, že přispějí, protože je cílem mít otevřenou architekturu, aby národní banky a členské státy se do toho mohly zapojit. Komise chce v lednu už předložit legislativní návrh nařízení, kterým se vytvoří tedy fond, ten záruční fond a bude tam také obsaženo financování tohoto záručního fondu. Půjde to procesem spolurozhodování, takže parlament v této legislativní iniciativě bude hrát velmi důležitou roli. Doufám, že se dohodneme na urychleném postupu, takže ten fond by mohl být realitou už v červnu příštího roku a pravděpodobně k tomu přiložíme také návrh opravného rozpočtu. Tam by byly ty potřebné transfery v rámci rozpočtu, i když, jak říkám, nebudou potřebné žádné zvláštní zdroje podle našeho plánování v roce 2015. Jak jsem říkala, v lednu předložíme další detaily, ale toto je tedy hlavní náčrt toho, co chceme navrhnout za komisi. Děkuji. Um, ja, dank. Děkuji paní generální ředitelce. Já jsem tak trošku doufal, že nám již dnes poskytnete jisté detaily eh, k eh, tomu, jak chcete tedy začlenit eh, tento plán do rozpočtu. Například o, jaký, o jaké odstavce ve finančním nařízení se chcete opřít. My jsme tedy otevřeli možnost ve finančním nařízení tomu, aby vše mohlo fungovat tak, jak si představujete. Nevím, jestli se opíráte o články 47, 49, což jsou půjčky, nebo o ten článek, který se opírá o finanční nástroje. O zprávě fondu jsem se nedozvěděl téměř nic. Myslím, že my jsme tam ve spolu rozhodování a tam by mělo být s Teda samozřejmě, pokud se obíráte o článek 131, že tam musíme tady zavést nové rozpočtové položky, ale vy jste říkala, že na rozpočtu nic měnit nemusíte, já to tak nevidím, já si myslím, že potřeba změn je. A tak, jak znám kolegy a kolegyně, tak my to nebudeme brát na lehkou váhu. Nebudeme k tomu přistupovat lehkomyslně k rozpočtu, jsou to evropské peníze a my je neposkytneme na záruky, pokud nebudeme mít přesnou představu eh, toho, jak Eh, vysoké riziko nesplácení, za které pak tedy Evropská unie ručí. Já také vím, že samozřejmě nebudeme děla, dávat záruky pro všechny úvěry, jenom tam, kde je to riziko nesplácení, jak vysoké bude, to si vypočítáme, ale ten trik, jak z těch 8 miliard přijdete k těm 16, to mi tedy musíte vysvětlit. To je páka eh, faktor krát dvě, V případě rizika to ale musíme být schopni poskytnout. Takže to by mě velmi zajímalo, jak jste se dostala k těm 16 miliardám. A nyní se hlásí o slovo kolega, kolegové a kolegyně. A jako první má slovo pan kolega Levandovský, prosím. Děkuji. Nikdo nespochybňuje tu existující mezeru v investicích, kterou máme v Evropské unii, ale měli bychom to porovnat eh, s něčím jiným než s rokem 2007, protože ten byl opravdu eh, neuvěřitelný v Evropě a taky to byla jedna z příčin krize. V mnoha případech eh, si myslím, že by bylo dobré pohovořit o finančním inženýrství, kdy rozpočet má fungovat jako katalyzátor, jak z 8 nebo z 21 udělat 315, to je otázka. A potom důležitá věc je také výběr projektu. Mělo by se to týkat především projektů, které vytvářejí příjem, zisk, takže neměli bychom tvrdit, že to budou investice do škol nebo do vzdělávání. Těžko si dokážeme představit, že by to mohla být páka pro soukromé investice. Ovšem pro nás jako lidi z rozpočtu je nejdůležitější otázka, jak do toho zapojit rozpočet. To není nic nového, že se používá evropský rozpočet jako katalyzátor pro získávání soukromých investic. Chcete využít také ten, tu marži to už se udělalo dvakrát v historii, v té nové historii. Jednak to byla Balance of Payment Facility pro země, které nepoužívají euro a po druhé to byl Evropský stabilizační mechanismus pro Irsko a Portugalsko. Takže se používá ta marže nad rámec stropu, ale pod úroveň vlastních zdrojů, což je 1,23%. Ale tak eh, Juncker a Katajnen nedělají finanční inženýrství, oni opravdu volají po čerstvých penězích. Takže je to něco jiného než ty dva předcházející případy. Pak je zde také druhý způsob, jak udělat z rozpočtu katalyzátor. To už se udělalo po roce 2007, když se přidělovaly tzv. finanční nástroje. To už je velmi dobře diskutováno v návrhu rozpočtu na rok 2015. To kolegové ve výboru velmi dobře znají, i kolegové z komise, a tam jsou jasné příděly na rok 2015, co může být přiděleno v roce 2015. A tady nastává problém, jak tyto částky eh, přeměnit na investiční balíček pro Evropu. Uvádí se zde Horizont 2020 2,7 miliard eur ale Horizont 2020 byl seškrtán a bylo by těžké najít tam nějaké další zdroje. Problém s Horizontem 2020 je, jak zároveň spotřebovat peníze na existující prostředky a zároveň je poskytnout jako záruku. Víme, že také komise zná limity přidělování prostředků z toho fondu Connecting Europe 3,3 miliard, to si myslím, že je věc, kterou nám umožňuje nařízení a bylo by potřeba je pozměnit. Pokud jde o využití těch marží, tak je tady dohoda s parlamentem, to byla součást balíčku dohody o finančních perspektivách a je třeba tyto marže převést a aktivovat je v druhé části na zaměstnanost mladých. Druhá otázka zase je, jak dosáhnout toho, aby ten fond byl aktivní jako záruka pro investiční balíček. Otázka je, jak z rozpočtu vyčlenit odpovídající prostředky k tomu, aby mohly být zároveň tedy přiděleny na projekty z roku 2015, 16 a tak dále a zároveň, aby tyto prostředky mohly sloužit jako záruka. Je zde tolik otázek ohledně zapojení evropského rozpočtu, bohužel, že na tyto otázky budeme muset nejdříve odpovědět. Děkuji a další a Reimer BG. Děkuji, pane předsedo. Z mé strany pouze několik krátkých poznámek, protože bohužel musíme za chvilku na letadlo, protože máme v mém volebním okrsku akci dnes. Eh, já bych navázala na to, co řekl pan předseda. Jak to teda, jak je to v souladu s eh, rozpočtovým právem, s víceletým finančním rámcem? A pak otázka paní generální ředitelka poukázala na to, že jisté části podléhají po cestu spolurozhodování. A to je důležité, protože já mám dojem, že se to ještě jaksi nedozvěděli všechny útvary komise. A tady bych rád vyslovil jedno varování. Já jsem v minulých letech, kdy jsem zde strávil v rozpočtovém výboru, velmi často zažíval, kdy u takovýchto komplexních operací, například facilita pro potravinovou pomoc či konjunkturální program, jak při těchto operacích komise také vyprávěla podobné příběhy, a v otázce toho, jak zapojit parlament a jak si tak nějak přizpůsobit finanční nařízení, tak v tomto komise byla někdy velice kreativní. A já to říkám s veškerou vážností, ale skutečně to chci spojit si s tím varováním. A to proto, že si myslím, že je důležité, abychom hovořili o inovativních finančních nástrojích, abychom se podívali na to, co z toho je proveditelné a skutečně se odhodlaně tomu tématu věnovali, ale také realisticky. A pokud se na konci sdělení hovoří o tom, že si tak nějak nemyslí, že by to mělo mít nějaký význam, co se týče přizpůsobení víceletého finančního rámce či těch e, dohodnutých podmínek, ale pokud by k tomu došlo, tak by bylo možné to tak nějak spojit s tou revizí, která stejně se bude konat v roce 2016. To je velice dobrodružné formulace z mého pohledu. A kdo chce tady prodat práva parlamentu, tak ať to podpoří. Proto já tady jasně vyzývám, aby toto, až budou předloženy legislativní návrhy, aby jsme to velice, velmi zvážili a aby komise zvážila to, zda se chce tedy dát eh, do konfliktu s parlamentem. Nevím, zda ty páky, ten pákový efekt, jak se o tom hovoří, jak k němu, zda k němu skutečně takto dojde v této výši. Toto je téma, které je velmi komplexní. Na jedné straně jistě v otázcech eh, se týká otázky veřejných investic, pak zde máme míry úroku pro veřejné závazky, které jsou dnes jiné než před několika lety. Ale já to vím ze svého okrsku, momentálně tam máme aktuální projekt na základě iniciativ, které my jsme dohodli v rámci minulého finančního rámce. To byly PPP, partnerství soukromého a veřejného sektoru. Ale když se podívám na ten seznam, z mého volebního okrsku je tam několik zajímavých projektů, například co to týká dopravních infrastruktur. Tam nejde spíš o to, zda v příštích letech na to budou peníze, ale spíš jde o to, zda dokážou ten projekt dovést eh, tak, aby skutečně se mohl postavit, aby to plánování bylo správné z důvodu toho, že ty podmínky, které jsou tam vytvořeny, jsou velmi komplexní. Takže na to je třeba také, nebo toto je třeba také mít na mysli, když tady hovoříme o tom regulačním rámci. Ono to k tomu nutně patří a pokud chceme být úspěšní, s takovýmto velkým investičním programem, tak je třeba toto všem mít na mysli. Proto je důležité, aby my jako výbor pro rozpočet jsme velmi intenzivně toto sledovali, přistoupili k tomu velice pragmaticky a odhodlaně, tak, aby se přesně vyjasnilo, kdo se toho účastní a my jako výbor musíme mít také z toho, pokud takový program bude, tak ho intenzivně zpracovávat, abychom to rychle uzavřeli. To musíme dát jasně najevo, ale ne za každou cenu. My si musíme jako parlament a jako výbor nastavit podmínky pro to, aby takovýto program mohl být úspěšný. Děkuji. Prosím pěkně, paní Gardia Zabal. Děkuji, pane předsedo. No, Pomalinku získáváme informace, jaký je vlastně nápad komise, jaká je jejich myšlenka, jak to bude všechno fungovat a jak se bude uskutečňovat Junckerův plán, ale vzhledem k tomu, co jsem si tady vyslechla, mě to rozstýlily určité pochybnosti, ale na druhé straně mi eh, lecos ještě není úplně jasné. <clears throat> A míš víc, než tady hodnotit ten fond eh, raději položím otázky komisi. Nejprve samozřejmě, co se týče rozpočtu, bylo řečeno, že je to 16 16 miliard a že pro rok 2015 to nebude mít důsledky původně v platbách. A nemělo by se to týkat roku 2015 a možných ztrát. Ale jak se to odrazí co do závazků v roce 2015 a v dalších letech? Jak se tyto peníze budou mobilizovat? Jakou formou? Bude to asi souviset s opravným rozpočtem, předpokládám. Co se týče legálního základu, jak pracuje komise v tomto ohledu? E, bude mm, legálním základem něco, co bude souviset s příspěvky členských států, s dobrovolnými příspěvky členských států do Evropského fondu? A víte již jistě, že členské státy skutečně budou platit příspěvky a jaké? Protože některé členské státy mají vůli se účastnit ale nemáme o tom dostatečnou informaci. A jak bude fond fungovat? Bylo řečeno, že to může fungovat podobně jako fond pro externí zároky s účastí Evropské investiční banky. Ale to všechno je velmi obecné. My potřebujeme daleko víc informací týkající se účasti EIB, a veškerých informací, které nám mohou poskytnout. Další pochyby. Hovořili jste o vytvoření nezávislého výboru, který bude hovořit o investicích, jakým způsobem, jak se budou vybírat projekty, na základě jakých kritérií. Už se ví, jak se bude rozhodovat, jak tento nezávislý výbor bude ustaven, který bude hodnotit projekty. To je zatím všechno. Nejenom seznam otázek je stále delší, ale otázka tázajících se. Teď mám na seznamu ještě kolegyni Fernandez Manka, Ečinike, Ali, Anr, Tarant a Depre. Je to dlouhý seznam? Jeden kolega už odmítá, smím považovat seznam za uzavřený, zdá se, že ano. V tom případě vás požádám, aby s ohledem na čas jste zkrátili své příspěvky. Pan Fernández, děkuji, budu stručný, pane předsedo. Má první otázka je tato. Jak Evropský parlament by se mohl více angažovat proto abychom propůjčili demokratickou legitimitu tomuto investičnímu plánu? To je pro mě ústřední otázka v tomto kontextu. Tento plán bude mít dopady na víceletý finanční rámec. Bylo řečeno, že tady máme 8 miliard, což je ta garance, těch 50%. Jak tato e, záruka se použije? s ohledem na těch 8 miliard? A druhá otázka, tato záruka, jak dlouho bude trvat? Kolik let? Já předpokládám, že investiční plán říká se, že je to na tři roky, ale ty záruky budou také fungovat pouze tři roky, anebo ta záruka bude mít dopad na rozpočet, který bude větší? Co se týče plateb 2015, tam žádné platby nejsou naplánované, takže já z toho vyvozuji, že to bude v roce 2016. Ale budete mít nějaký dopad na rozpočet 2015, i když tam teda ty platby nejsou? A závěrečná otázka. Předpokládá se, plánuje se, v rámci toho investičního plánu, že by se využili strukturální fondy ze strany členských států? Děkuji mnohokrát. Další je pan poslanec Maňka. Děkuji, Jensi. Cílem tohoto investičního plánu je financovat rizikové investice které mají vysokou přidanou hodnotu a přitáhnout investory. Já s tím záměrem souhlasím. Je skutečně důležité přitáhnout investory právě do oblasti rizikovějších investicí a nespochybňuji ani pákový efekt, který se zde předpokládá. Ale dnes v Evropě je důležité, abychom maximálně investovali do oblastí, které jsou vysoce návratné, ale existují i nerizikové oblasti a navzdory tomu v nich nepostupujeme tak, jak bychom měli. Znamená to tedy pro mě, že vedle tohoto investičního plánu bychom měli další, mít další plán, který přitáhne a rozběhne investice, které nejsou rizikové. Ukážu vám to na jednom příkladu. Dnes v Evropě až 40 energií spotřebujeme na vytápění budov a podle analýzy komise až tři čtvrtiny z této spotřeby by bylo možné ušetřit, pokud bychom se té věci skutečně věnovali. Proč tedy nenajdeme investory, kteří by zainvestovali do těchto oblastí, abychom za tři roky dokázali tento problém plošně vyřešit? To je naprosto bezriziková oblast, ale je třeba to vhodně vyřešit s pomocí komerčních bank. A další věc, kterou zmínila komise, odstranit překážky pro investice. Ano, je třeba mít eh, velice dobrou analýzu, abychom zjistili, proč například v USA vůbec nepoklesl objem investicí od roku 2007, zatímco v Evropě poklesl až o 15 Takovouto analýzu potřebujeme proto, abychom zvládli náš úkol. Dále je důležité, abychom ukázali našim investorům, že jsme důvěryhodným partnerem, Během minulých let, když nemáme zaplacené faktory až vyvýši 30 miliard, jsme to jaksi moc investorům neukázali. A takto jsme i v mé zemi odradili mnoho primátorů a starostů od investicí, protože když jim Evropská unie neplatí, tak je to pro ně problém. Proto musíme ukázat, že důvěrhodní jsme. Další oblasti, kterou by mohla komise zběhnout, je to, že by bylo možné ukázat nějaký dobrý příklad v Evropě, kde nejsou ani třeba evropské fondy a máme velký efekt. Opět to doložím příkladem. Před 12 lety jsem byl primátorem v mé zemi a nám již před 12 lety povedlo mít nejrychlejší internet na světě. Učitelé na školách a další si telefonovali přes internet. Měli jsme sedminásobně rychlejší přenos obrazu, než je potřebný. A to vše jsme dokázali, i když jsme neměli peníze proto, protože se nám podařilo prostřednictvím stavebních úřadů donutit investory tak, aby, a jsou ti, kteří investovali do vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických vedení, my jsme je donutili, aby nám v těchto svých výkopech po, umožnili položit optická vlákna. Tak jsme ušetřili 20 násobně více investicí, než jak bychom potřebovali a financovali přes evropské fondy. Proč to říkám? Je třeba připravit další programy, které by dokázaly přitáhnout investice i do oblastí, kde možná vůbec nepotřebujeme peníze z evropských fondů. To je velmi důležitá věc, neboť samotný investiční plán nám nepostačí na to, abychom Evropu nastartovali. Děkuji. Děkuji. Já znovu poprosím o stručnost, protože nás čeká ještě několik hlasování a jako další je kolega Echník. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu stručný. Já jsem se domníval, že soukromá iniciativa byla způsobem, jak také na sebe vzít riziko. A když vidíme, že tady jsou metody, jak obchodovat, které nemá je moc velké riziko, protože když dojde ke ztrátám nebo bude nějaká katastrofa, bude tady veřejný rozpočet pro to, aby se to hradilo z něho, ale mám trochu obavy, když na to nazírám jako občan protože když to půjde do velkého podniku, tak já bych si utřel ruce. E, v mém zemi je projekt, který se jmenuje Kaston a je financovaný EIB a počítal s příspěvky členského státu a to byla opravdová katastrofa, protože stát nedostal svým povinnostem. Ale, ale španělští občané tím ztratili x milionů eur, eh, které eh, museli zaplatit za použití plynu během posledních 40 let. Eh, Junckerův plán. Tady bych se rád konkrétně zeptal generální ředitelky, zda je nějaký způsob, jak zabránit, aby k tomu docházelo s projekty, které budou financovány prostřednictvím tohoto plánu. Já se nedomnívám, že evropští občané by mohli vzít na sebe to riziko eh, soukromého kapitálu. Děkuji. A teď příští eh, další na seznamu je pan Ali. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми представители на комисията. Děkuji. Vážení zástupci Evropské komise, vážení kolegové. Evropská komise oznámila, že rozpočet na rok 2015 je založen na investičním plánu pro Evropu. Pro nás je zajímavé vidět, jak se bude rozvíjet investiční financování projektu na podporu skutečné morálné ekonomiky. Financování má být založeno na životaschopných projektech, které přinášejí skutečnou přidanou hodnotu pro evropskou eh, tržní sociální ekonomiku. Pro Evropskou komisi platí, že členské státy by měly připravit seznamy projektů a potom pracovní skupina, která bude zodpovědná za investice, bude hodnotit tyto potenciálně důležité investice. Otázka je, zda ta strategie pro investiční plán by měla být skutečně založena na seznamu přání členských států, protože se bude jednat o různá odvětví ekonomiky a mohlo by to vyvolat více problémů, mohlo by docházet k duplicitám a ten limit by konečně tedy mohl být překročen a tím bychom přišli o potenciál tohoto plánu oživit evropskou ekonomiku. Musíme mít na paměti, všechny tyto problémy a obavy. My rozhodně nejsme proti návrhu, který členské státy musí předložit, ale investice by podle mého názoru měly být součástí širšího evropského strategického přístupu, jehož cílem bude učinit z Evropy jedničku v celé řadě odvětví Nevím, jestli se o této otázce už diskutovalo v Evropské komisi, že bychom měli pár celoevropských dobře strukturovaných projektů, které by mohly přinést maximální přidanou hodnotu. Členské státy by měly zaměřit své úsilí právě na tyto projekty a měly by přispět určitými prvky, které jsou vzájemně doplňující. Herr Arnold. Uh, yes, the um, principle of leverage. Princip té páky asi není nový, ale ten rozměr páky určitě je z 21 miliard udělat 315 miliard, to je opravdu veliký multiplikační efekt který chceme už v roce 2015. Komise hovoří o záruce pro vysoce rizikové projekty, takže já předpokládám, že když ty vysoce rizikové projekty dostanou přednost v tomto smyslu, tak ten poměr bude mnohem vyšší než 1 ku 15, pokud jde o stimul, pokud jde tedy o ty evropské projekty. A já si říkám, budou na to podniky opravdu reagovat? Bude to pro podniky dost, aby se do toho zapojili? A nebo nastane situace, kdy zde bude dobře myšlená iniciativa, ale když se do toho nezapojí soukromý sektor, když to pro ně nebude dostatečně zajímavé, tak ty projekty prostě nikam nedospějí britská veřejnost eh, si není příliš vědoma nějakých projektů, které by zapojovaly jak veřejný, tak soukromý sektor. My s tím máme problémy. Některé takovéto projekty jsme měli, ale ty nebyly příliš úspěšné, takže určitě je to odlišné od toho, co zde máme na stole dnes, ale obecně se veřejné mínění ve Velké Británii na to dívá dost skepticky. A já jsem taky skeptický ke schopnosti tohoto schématu skutečně dodat těch 315 miliard eur a tedy načerpat je ze soukromých podniků. Děkuji a posledním na seznamu je pan kolega Taranc. Děkuji, velmi stručně. Dvě poznámky. Ze všeho nejdříve bych rád zopakoval to, co zde řekl pan Levandovský, že ta záruka by měla být nad rámec limitu víceletého finančního rámce. Tento výbor podpořil zelený návrh dát do rozpočtu nějaké peníze, které by měly být vynaloženy na skupinu na vysoké úrovni, expertní skupinu, anebo by měly být dány do rezervy, než to bude všechno transparentnější. Ale nyní znovu slyším, že ta skupina expertů na vysoké úrovni bude určena na posuzování projektů, investičních projektů do infrastruktury. Možná bychom měli vědět v tomto výboru, kdo do této skupiny bude jmenován. Možná by to jmenování mělo probíhat ve spolupráci, protože jinak se stane, že to dopadne podobně jako v jiné skupině na vysoké úrovni, která radila komisi regulovat zdanění v Evropské unii. A Myslím, že tam chodili i ING a PricewaterhouseCoopers a další společnosti, takže já bych opravdu apeloval na náš výbor a také na komisi, aby bez našeho souhlasu nebyla vytvořena žádná takováto expertní skupina. Děkuji. Sice jsem viděl ještě přihlášky, ale my už jsme uzavřeli seznam řečníků a na základ dě času, který pohroči, pokročil, bych rád požádal generální ředitelku, aby reagovala na všechny dotazy, obtížné dotazy poslanců. Co možná nejrychleji, my chápeme, že nebudete schopna odpovědět na všechny otázky, protože se dokáže představit, že i komise musí vypracovat některé odpovědi, ale velice rádi vám tyto otázky poskytneme i písemně. A kdybyste nám mohla slíbit nám také písemně odpovědět do příštího zasedání, měli bychom solidnější základ. <clears throat> Myslím si, že toto téma nás ještě bude zaobírat na dalších schůzích. Ale to, co můžete zodpovědět již dnes, prosím, zodpovězte teď. Eh, ano, děkuji. Já odpovím na část eh, těchto dotazů a samozřejmě eh, zodpovíme i písemně vaše dotazy. A je to práce, která probíhá, takže u některých detailů je těžké mít přesnější, přesnější informace ještě před lednem, ale to je za pár týdnů. K těm otázkám, které zde zazněly opakovaně. Nejdříve tedy ta páka a jak to funguje. my se na to díváme tak, že v Evropě není nedostatek peněz a úspor. Naopak, úspory jsou na historické maximu, ale investice nejsou mobilizovány do reálné ekonomiky a výrobních činností v Evropě, protože je zde veliký odpor vůči riziku. A to je současná situace a proto my si myslíme, že evropský rozpočet může být lépe využit, pokud místo toho, aby se pouze zaměřoval na granty, využil v současné situaci na finančních trzích a čerpal výhody z tohoto pákového efektu. Jak jsem říkala, jsou zde dvě fáze. Nejdříve tedy půjčka EIB na trh a potom zapojení do investičních projektů. To vede k těm k tomu číslu 15, k té páce 15 v porovnání s minulými programy a na základě analýzy expertů je to poměrně konzervativní odhad. Někteří tomu budou říkat finanční inženýrství. Podle mě je to co nejefektivnější využití těch nepříliš početných veřejných zdrojů. Někteří z vás upozorňovali na další riziko, jak k tomu riziku budeme přistupovat. My chceme doplnit existující programy a projekty na evropské úrovni z evropského rozpočtu a z EIB. Chceme tam dát záruky, aby tyto programy mohly podnikat eh, riskantnější kroky. U malých a středních podniků a u sociálních projektů je to velmi obtížné, takže tam se musíme podívat na jiné možnosti, ale jde právě o to, že by se mělo přijímat riziko a právě proto přemýšlíme spíše na té dobře podložené záruce ve výši 50 Potom ten dopad na rok 2015. My vám poskytneme platební kalendář, který bude detailní, bude tam zaměřen také na ty odvody do toho garančního fondu, ten by měl jít až do roku 2020 a dále, protože hovoříme o dlouhodobých investicích, takže to není program, který z tohoto hlediska skončí v rámci současného víceletého finančního rámce ale v roce 2015 nebudeme potřebovat žádné další platby, ale budou přerozděleny peníze, které byly přiděleny Connecting Europe Facility a Horizontu 2020. Bude to tedy převedeno do těchto nových rozpočtových položek, jak už jsem říkala. Pokud jde o víceletý finanční rámec, nemyslíme si, že bychom jej měli překročit, myslíme si, že to programování by se mohlo držet eh, hranic víceletého finančního rámce, nejdříve tedy těch eh, ročních a potom také globálního prostoru, globálního stropu pro závazky. Má to být využito na růst, především aby to napomohlo zaměstnanosti mladých. Je to velmi dobře pokryto iniciativou, kterou předložíme. Příspěvky členských států. Ve veřejném sdělení komise už je odkaz na možné zvláštní zacházení národních rozpočtových příspěvků v rámci paktu růstu a stability, protože Část samozřejmě může proběhnout na evropské úrovni, ale kroky členských států mohou být stejně důležité a proto bych si přála, aby příští týden se Evropská rada zavázala, nebo členské státy na Evropské radě zavázaly, že v rámci těch svých přídělů strukturálních fondů tyto peníze také dají k dispozici. A budou je tedy efektivněji využívat. Budou efektivněji využívat finanční zdroje, které nebyly podle nás využity tak účinně, jak by mohly a měly. A konečně mohu pouze souhlasit s poslancem, který zde říkal, že to musí být eh, co nejvíc proveditelné, a srozumitelné, protože někdy, když se do toho pustíme, tak vytvoříme programy, které jsou příliš komplikované na to, aby mohly být realizovány v praxi. Takže náš přístup je stejně důležitý jako ty peníze a ta záruka, která bude mobilizována. Důležité je vytvořit také dobrý rámec pro investice, takže lepší právní předpisy a zamyslet se nad tím, jaké jsou v terénu překážky, které brání investicím. To, tomu věnujeme stejně energie, jako tomu, že se budeme snažit co nejefektivněji využít evropský rozpočet. Děkuji vám za otázky a samozřejmě jsme nadále připraveni zodpovědět otázky písemně a budeme pokračovat v diskuzi v lednu. Děkuji. Děkuji to, co jsem si jist, odpustím si veškeré komentáře, ale mám pocit, že komise eh, na základě toho, jak detailně zodpověděla otázky, obdrží možná ještě více dotazů, ale to je také naším úkolem. Tím jsme ukončili vysvětlení komise, nyní jsme u dalšího bodu na pořadu jednání, to je stanovisko kolegy Taranda k výroční zprávě vysoké představitelky. Pane Tarande, já jsem se dozvěděl, že chcete eh, dosáhnout rychlostního rekordu při vaším eh, úvodním slovu. Děkuji, pane předsedo. 30 sekund. To je další příležitost eh, pro nás strkat nos do otázek a záležitostí jiných výborů. Snažíme se radit AFETu, jak využít rozpočet a využíváme k tomu této zprávy. Problém s platbami je opět jedním z hlavních problémů, které evropské instituce musí vyřešit. V lednu o tom budeme znovu hovořit. Teď všichni už chtějí hlasovat, takže já jsem na hlasování připraven. Ganz großartig. Also ich... Celá stručně. Já už jsem chtěl stisknout na stopky, ale nedovedli mě to. Uh, takže si myslím, že to možná bylo spíš 29 sekund než 30, takže výborně dostáváme se k hlasování. Byl bych vděčný, pokud by mě má frakce podpořila, abych věděl, co mám dělat. Možná někdo z EPP? Ne, nechci mít hlasovací seznam EPP. Děkuji mnohokrát. <laughs> Děkuji. A začínáme tím, co jsme před chvilkou velmi krátce prohovořili, a to je návrh zprávy pana Depre a pana Levandovského. Pozměňovací návrh číslo jedna? předložil sám, eh, předložili zpravodajové, jsou samozřejmě pro, kdo je ještě pro? Téměř všichni, kde proti? Nikdo. Takže to bylo přijato. Tatáž situace u návrhu číslo dvě. Zpravodajů, zpravodajové jsou pro, kdo ještě dále? Všichni proti, nikdo. Tím jsme to přijali. Par, odstavec 4, pozměňovací návrh 14, rovněž předložený z proulu zpravodaji, kteří jsou pro, kdo je dále pro? Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Tímto to bylo přijato. Návrh 15 od ECR. Zpravodavé jsou proti. Ne, ten odpadá, omlouvám se, říká pan předseda, takže vyřízeno. Návrh 16, stejní předkladatele. Zpravodaje jsou proti. Kdo je pro 16? Pan předkladatel a další dva, tedy tři. Kdo je proti? téměř všichni ostatní, kdo se zdržel, bylo to zamítnuto. Návrh 17 byl stažen. Čtyřka Pavla Tanga. Spoluspravedlivé je pro. Kdo je podpoří takto? Mnozí. Kdo je proti? Čtyři. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže to bylo přijato. Pozměňovací návrh 5 k bodu odůvodnění B opět od Paula Tanga byl stažen. Pak trojka stále ještě platí. Tedy respektive šestka. Takže budeme hlasovat. Spravodajové jsou proti. Kdo, kdo je pro? Nikdo. Kdo je proti návrhu paní Muly? Všichni takže to bylo zamítnuto. A návrh číslo 7, zpravodajů, ti jsou pro, kdo dále, kdo je proti, jeden, dva. Hlasoval jste proti? Proti. Já jsem přesně nevěděla, zda jste byl pro nebo proti. Pro. Takže máme jeden hlas proti, zdrželi se, nikdo, bylo to přijato. Návrh číslo 8 paní Muny byl pokryt sedmičkou, takže se dostáváme ústnímu pozměňovacímu návrhu zpravodajů bod odůvodnění D. Zpravodajové jsou pro, kdo je dále pro? Mnozí, kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? A Pan Ashford je proti? Bylo to proti? Ano. Takže kdo se zdržel? Bylo to přijato, pouze jeden hlas proti. Návrh číslo 9 týká se stejného bodu odůvodnění. dvě jsou proti, kdo je pro? Tři proti. Více, kdo se zdržel? Nikdo. Takže to bylo zamítnuto. Desítka paní Moody byla stažena, jedenáctka zpravodajů, samozřejmě jsou pro, kdo dále pro. Děkuji, kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže to bylo přijato. Dvanáctka, opět zpravodajové jsou pro, kdo je dále pro. Děkuji, proti. Jeden, zdrželi se. Nikdo. Takže to bylo schváleno. A návrh paní Moody, ten je sporný, to je třináctka. Spravodavé jsou proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže to raději rychle elektronicky ověříme. Vier möchten Zwei haben noch nicht abgestimmt. Dva ještě nehlasovali. Tři ještě nehlasovali. Ale jeden kolega právě nalezl svou hlasovací kartu. Takže měli bychom mít 31 hlasů celkově. Já tady končím hlasování. 14 pro, 13 proti, dva se zdrželi. Velmi těsně přijato. Nyní závěrečné hlasování. To uděláme elektronicky. Takže eh, hlasovali, a nyní jsme kompletní, 31 hlasů, končím hlasování, 30 hlasů pro, jeden hlas proti, nikdo se nezdržel, bylo to přijato a já blahopřeji oběma zpravodajům. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Vana, kde já jsem sám stínovým zpravodajem. Jde tam o projekt v Řecku. Týká se to Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Návrh číslo jedna pana Krytose, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Mnozí, kde je proti? Tři. Zdrželi se? Nikdo, takže to bylo schváleno. Druhý návrh je ode mě, paní zpravodajka je pro, kdo dále pro? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. Číslo 3, to je paní Ulfskok a další z výboru EMPL. Spravodajka je pro. Kdo je také pro? Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže to bylo přijato. Stejní navrhovatele zpravodajka je pro, kdo chce to podpořit. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Přijato. Pětka od pana Kirtose. E, doporučuje se přijetí. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Takže jeden hlas proti, bylo to přijato. Šestka z výboru pro zaměstnanost. Doporučuje se podpořit. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Vidím jednomyslnost sedmička a stejní předkladatele je tady doporučeno, aby se to přijalo, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno osmička, stejní předkladatelé, stejný postup, kdo je pro, kdo je proti, nikdo, kdo se zdržel, schváleno devítka, rovněž výbor pro zaměstnanost, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže tady sociální demokraté podlehli a budeme muset hlasovat elektronicky. To bude závěrečné hlasování. Teď hlasovali všichni, končím hlasování. 28 hlasů pro, 2 proti, přijato a já blahopřeju paní Vana. A nyní se dostáváme rovněž k záležitosti, která se týká Fondu pro přizpůsobení se globalizace. Je to zpráva pana Canyho. Začínáme pozměňující návrhem číslo 2, odstavec 1, je to z výboru EMPL, zpravodaj je proti. Kdo chce podpořit výbor pro zaměstnanost? Má některé přátelé, ne mnohé. A kde proti? To je jednoznačná většina, kdo se zdržel. Takže ten návrh byl zamítnut. Návrh 3 z výboru pro zaměstnanost stejný postup. Spravodaj doporučuje zamítnout. Kdo chce podpořit výbor EMPL? Zelení a část liberálů, ECR. Kde proti? křesťanství demokraté a socialisté, to by mohla být většina. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže to bylo zamítnuto. E, a rovněž čtyřka z výboru Ample, stejný postup. Kdo je pro? Liberálové, zelení ECR. Kdo je proti? Zcela tajně paní Holmajerová možná ještě ne. Proti jsou všichni ostatní. Kdo se zdržel? Takže to bylo zamítnuto. A pak zde máme kompromis A pana zpravodaje, který doplňuje pětku a šestku. Pan zpravodaj je samozřejmě pro, kde je také pro. Všichni, kde je proti. Nikdo. Schváleno. Pětka a šestka jsou tedy vyřízeny a dostáváme se k sedmičce. Zpravodaj je pro, kde je také pro. Kde je proti? křesťanství demokraté, to bude příliš málo členů, kde to se zdržel schváleno. Osmička z výboru MPL, zpravodaj je proti. Kdo chce podpořit výbor MPL? Zelení liberálové ECR, kdo je proti? Všichni ostatní. Takže to bylo zamítnuto. Devítka rovněž z výboru pro zaměstnanost, stejný postup. je proti. Kdo je pro návrh výboru MPL? Asi to nebude dost. Kdo je proti? Mnozí. Kdo se zdržel? Takže návrh byl zamítnut. Desítka rovněž z výboru pro zaměstnanost. Zpravodaj doporučuje odmítnout. Kdo je pro? Sociální demokraté, liberálové, zelení a levice. Kdo je proti? těch málo, kteří zbyli, takže FDD a křesťanský demokraté. Kdo se zdržel? Myslím si, že většina je proti tomu návrhu. A pak je tady návrh 11, číslo 11 od pana Denanota. Kdo je tedy pro návrh eh, výboru EMPL? Budeme to muset ověřit elektronicky, protože je to poněkud nepřehledné. Jsme u návrhu číslo 10 a týká se to odstavce 7D. Ano, bylo to poněkud nepřehledné. Ano, pane Depré, my se na to chceme ještě všichni podívat, jak to vidí křesťanští demokraté. Jeden ještě chybí. Hlasovali všichni. Jeden nechce hlasovat, tak to ukončíme. Dobrá, 19 pro, 8 proti, 1 se zdržel, takže desítka byla přijata. A jedenáctka od pana Denanota, je to odstavec 8, pan Sany je pro. Kde je také pro? Všichni. Kde je proti? ECR. Kdo se zdržel? Zelení, takže to bylo přijato. Dvanáctka z výboru pro zaměstnanost je doporučuje pro, kdo je také pro, kdo je proti, nikdo, kdo se zdržel. Schváleno. Třináctka, rovněž výbor pro zaměstnanost, pan Cany je proti. Kdo je pro? Kdo chce podpořit výbor MP? Levice, kdo je proti? Mnozí, kdo se zdržel? Takže to bylo zamknuto. A nyní návrh číslo 11. Pancan je proti. Kdo je pro jedničku? A ti, kdo, je, kdo ji předložili, to je překvapení, a liberálové, takže dva jsou proti, kde je pro, ty dva jsou pro, kde je proti všichni ostatní, takže to bylo zamítnuto. A máme závěrečné elektronické hlasování, prosím hlasujte. Dann ist die Abstimmung geschlossen. Končím hlasování. Bylo to přijato, jeden hlas proti a já blahopřeji panu Canimu. A jsme o další zprávy, která se týká globalizačního fondu, a to je zpráva pana Olbrichta, týká se Fiatu. Návrh číslo jedna z výboru EMPL a týká se od 19 a pan Olbricht je pro, kdo je také pro mnozí, kdo je proti, nikdo, kdo se zdržel, takže jednomyslně je přijato. Dvojka pana zpravodaje, on je pro, kdo je také pro, kdo je proti, nikdo, zdrželi se, takže jednomyslně. Trojka pana Olbrichta, stejný postup bude pro, kdo je proti, nikdo, zdrželi se, nikdo, jednomyslně přijat. Čtyřka pana Albrichta. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jednomyslně. Pětka z výboru Empl. Pan Olbricht je pro. Kdo je dále pro? Kdo je proti? Nikoho nevidím. Kdo se zdržel? Jeden. Takže to bylo přijato. Šestka rovněž z výboru pro zaměstnanost. Pan Olbricht je pro. Kdo je také pro? Kdo je proti? Nikdo, zdrželi se. Nikoho nevidím, takže jednomyslně a sedmička, to je poslední od výboru Empl. Pan Olbricht je pro, kdo dále? Kdo ho podpoří? Kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel? Také nikdo, takže to bylo přijato. A závěrečné hlasování poprosím elektronicky. Jeden nám ještě chybí. Možná nechce hlasovat, takže hlasování ukončíme. Zpráva byla přijata, jeden hlas proti a blahopřeji panu Olbrichtovi. A nyní se dostáváme k další žádosti k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizace. Týká se to Itálie, Whirlpool, zpravodaj je pan Vioty. Já jsem právě tady zaslechl návrh, abychom hlasovali en blok Pan zpravodaj chce všechny přijmout. Křesťanští demokraté mají problém pouze s posledním pozměňovacím návrhem. Mohli bychom tedy od jedničky do devítky hlasovat en bloc? Zdá se, že ano. Takže pan Vioty je pro, kdo chce podpořit. Je to návrh 1 až 9. Těch je hodně. A kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Také nikdo. Takže jednička a devítka byla jednomyslně přijata a nyní máme tu spornou desítku. Pan Vioty je pro, kdo je dále pro? Kdo je proti? Takže to ověříme elektronicky. Hlasovali všichni, skončím hlasování. Bylo to velmi těsné, 13 pro, 14 proti, 2 se Tím tímto byla desítka odmítnuta a jsme u závěrečného elektronického hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zpráva byla přijata, jeden hlas proti a já blahopřeji panu Viotimu. A nyní převody prostředků. Ah, okay. Gut. Danke. Okay, willkommen zu den Transfer. Takže dostáváme se k převodům prostředků. Sekretariat mi říká, že převody 446, 49, 50, že to jsou převody, na kterých jsme se právě politicky dohodli. To jsou převody, které jsou rozpočtovými důsledky toho našeho politického rozhodnutí, které jsme právě učinili. Uh, takže protože jsme se takto rozhodli, tak eh, vycházím z toho, že ty převody budou mít většinovou podporu. Můžeme tedy hlasovat unblock, nikdo nic nenamítá, takže budeme hlasovat unblock. Kdo je pro tyto čtyři transfery? Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Nikdo. Dva. Takže jeden hlas proti, jeden hlas člen se zdržel, takže tyto převody jsou schváleny. A jsme u převodu číslo 55. Tam se jedná o budovu Žána Moneta. Je to něčem, o čem eh, potřebujeme Moniku ještě nějaké informace dodatečné? Já jsem naposledy dala informaci, že Tady ti pracovníci sedí v budově, která má velkou zátěž asbestem a že prostě budeme muset na to ty peníze, těch 21 milionů, vydat. Musíme ty peníze vydat tedy dobře března, třeba, aby tam ten převod byl, je to nepříjemné, ale je to nutné. Dobrá, takže to jsme probrali, takže kdo podpoří převod číslo 55? Všichni, kdo je proti? Nikdo. Zdržel se někdo? Jeden člen výboru se zdržel. Takže to bylo schváleno. A tím jsme se prokousali převody a jsme u rozpočtu na rok 2014 ostatní oddíly, to jsou také převody. Moniko, můžeme o tom hlasovat unblock? Ano. Eh, obsahu těch pře- převodů jsme se již věnovali. Má někdo něco proti tomu, abychom hlasovali unblock? Pan Depré, prosím. To není úplně námitka, pane předsedo, ale vidím, že zde jde o nákup rezidence šéfa Evropské delegace v Albánii za 1 eh, milion 600 eh, tisíc eur. Nejsem eh, specialistou na nemovitostní trh v Albánii. Předpokládám, že to bude stejné jako v jakémkoliv velkém evropském městě, takže mě by zajímalo, zda tady kupujeme jeden palác, dva paláce nebo tři paláce. Byl bych rád, kdyby nám komise odpověděla, protože mi to připadá jako poměrně vysoká částka. Já, Děkuji. Já myslím, že ten obsah je jasný, ale já mám podobnou otázku jako vy, pane Depre. Já to znám z velvyslanectví, že například rezidence velvyslance není pouze soukromé obydlí, ale také úřední sídlo. Ale když tady máme budovu ve výši 1,6 milionů v Albánii, tak si můžeme skutečně položit otázku, co se tam vlastně děje. Je samozřejmě v SVČ je normální, že tedy ta vedoucí delegace musí mít jisté reprezentativní budovy a je, bylo by to v tomto případě by to bylo normální mít takovou budovu, nebo to no, běžné normální není. Moniko, mohla bys nám to objasnit? Ano, já jsem se předtím o tom dozvěděla relativně před nedávnem. Myslím si, že ještě dostaneme nějakou informaci o tom, uh, je to pouze přechodný převod, tak abychom mohli dobře známit tu informaci, tu notifikaci. Já zatím nemám tady žádnou notifikaci o budovy delegace v Albánii. Proto navrhuji, abychom ten převod polovili, ale s podmínkou, že dostaneme přesné informace dříve, než dojde skutečně k vyplacení těch peněz. Dříve, než ty peníze s konečnou platností A To jsou ty transfery ke konci roku, kde jde o to, abychom ty peníze převedli do dalšího roku a pak ještě do března vlastně zde bude další žádost o ty peníze. Takže je to skutečně také si přechodný transfer. Vyžádáme si dodatečné informace o té budově v ty ráně a pak s konečnou platností příští rok rozhodneme, zda jsme pro nebo proti. Předseda, no to je důležitá informace, takže my ty peníze nyní převedeme pouze do příštího rozpočtového roku. Takže to je, myslím, dobré objasnění celé záležitosti, pane Depre. Souhlasím. Dann nochmal einen Schritt zurück. Also wir haben vier... Takže ještě krok zpátky. Měli jsme čtyři transfery. Já jsem se ptal, zda souhlasíte se všemi čtyřmi z prohlášení paní Holmajerové, že se ještě nejedná o nákup, ale o přenos do rozpočtu. Můžeme o tom hlasovat. Nevidím proti tomu žádný odpor. Kdo chce schválit tyto transfery? Kdo je proti? Čtyři. Zdržel se? 2. Takže transfery jsou tedy většinou schváleny. Pak máme ještě jeden bod týkající se politiky budov. To je bod, o kterém jsme hovořili, který bychom bývali rádi rozhodli již na minulé schůze, ale nešlo to, jedná se o navštěvit, návštěvní středisko. Musíme o tom dnes ještě diskutovat? Nemusíme tom případě můžeme dnes rozhodnout o tom transferu? Ano. Kdo s ním souhlasí? Děkuji vám. Kdo je proti? Čtyři hlasy, zdržel se. Jeden. V tom případě byl tento <clears throat> transfer schválen a tím jsme skončili hlasování. Byli jsme přesní. Máte někdo něco do různého? Není tomu tak. V tom případě končím schůze a uvidíme se ve Štrasborku. Wunderbar. <laughs>